Dovolím si vás požádat, abyste se usadili, dámy a pánové. À quel moment, Clotilde Milé kolegyně, milí kolegové, já bych vás chtěl poprosit ještě, abyste se posadili, prosím, a zahájím zasedání. Dnešní pracovní den začínáme slavnostním zasedáním. Jsem velmi potěšen, že vás zde smím přivítat.